morning. Dobré dopoledne. Vám eh, všem přeji nespolek. Guten Morgen. Allora, ci siamo. Takže začneme. Eh, I was waiting for <laughs> some answer. Čekal jsem, že mě někdo pozdraví italsky. Dobře. Není tedy Zahajuji uh, oficiálně zasedání našeho výboru. Mám pro vás několik informací ohledně rozhodnutí na, na zasedání koordinátorů konaném včera odpoledne. Nejdůležitější informací, kterou vám mohu sdělit, je, že jsme se v zásadě dohodli o e, tom, že e, zastavíme příliv, který e, se na nás valí. Dostali jsme návrh komise ke směrnici o formalitách, které se týkají plavidel opouštějících přístavy členských států a do nich přijíždějících. Kdybychom měli jmenovat zpravodaje, a začali teď pracovat, tak bychom nedokončili eh, činnost v tomto funkčním období a proto by ta práce vlastně nedávala smysl. Bylo by to na nic. Takže jsme se eh, rozhodli nejmenovat zpravodaje. Nebudeme reagovat na tento návrh novelizace příslušné směrnice a informace, eh, kterou vám dávám na vědomí, jí bude také obsažena v dopisu komisaři Tajanimu. Řeknu mu, že se velice omlouváme. Tento návrh směrnice eh, přišel tak pozdě, že ho nemůžeme projednat. A kromě výjimečných případů máme za to, že nemá smysl, aby nám byly předávány návrhy na eh, novelizace legislativy, které nebudeme moci projednat. Takže v nadcházejících měsících se budeme pokoušet eh, vyřídit řadu nevyřízených eh, záležitostí v, na našem programu, ale už bychom k ním neměli předávat nic dalšího, kromě samozřejmě výjimek. Například eh, GUE požádáme, aby jmenovali někoho na řešení rozpočtu a potom jsou tady další věci jako Marco Polo. Takže není to, že bychom říkali, že nebudeme dělat nic. Pokud eh, bychom mohli mít naději, že zvládneme něco do konce funkčního období, tak do toho půjdeme, ale kdybychom se měli pustit do něčeho, co nedává smysl, tak eh, se do toho radši nepustíme. Samozřejmě věci, které chceme dělat my, to znamená zprávy z vlastní iniciativy hm, a tak dále, eh, jsou také věci, do kterých se nebudeme moc pouštět, protože eh, ty také nezvládneme dokonce, když my vlastně ne, nedokončíme práci, o kterou žádají oni po nás. Tak nemůžeme to udělat ani opačně. Máme nějaké dokumenty, které jsme dostali eh, v, pro informaci nebo k analýze. Například položku 9 eh, na včerejším pořadu jednání, což byla zpráva a komise o eh, financování bezpečnosti leteckého provozu. Eh, když jsme uzavřeli ten balíček o letové bezpečnosti, tak jsme vyhradili nějaké finance, odložili jsme finance a požádali jsme komisi, aby nám předložila návrh. Samozřejmě Komise musela nejdříve začít s dělením a rozpracovat si své návrhy. Tím jednotlivým tématům eh, se dalo říkat lecos, ale mám ten dojem, že eh, ta strohost toho návrhu eh, před námi pravděpodobně vede k tomu, že ta legislativa, a, nebo že, že se to nepromítne do žádnou legislativu. Tady máme e, stížnost na po, pozdní e, předložení a na určité náklady. Tam jsme, e, takže naše stanovisko je jasné pro naše potomstvo. Je zřejmé, že peníze by se neměly tímto způsobem utínat, ovlivní to cestující. Členské státy musí samozřejmě se uh, snažit o svoji bezpečnost. A v důsledku to my jsme tady nepostoupili nějak. Potom tady máme ještě jednu věc, která se týká CRS. A to vyplývá z Kirchhoffovy zprávy tady. Tady opravdu opět chceme vědět, co se eh, děje. Pokud jde o jejich interpretaci těch eh, mateřských dopravců, takže zase komisi napíšeme v této věci. Pokud je o zbytek, tak se zájmem jsme vzali na vědomí, že výkonná agentura podepíše eh, protipodvodový program OLAFu. A potom je tady akční plán pro městskou mobilitu, který řeší pan Savary. Eh, k tomu bychom měli dostat něco od výboru regionu, aniž by to nějakým způsobem nahlodalo naše aktivity. My jak samozřejmě na to nemůžeme čekat, dokud oni nám to nepředloží. A pokud je o Roberta Evanse, vzhledem k tomu, že eh, Výbor pro životní prostředí eh, sestavuje dohromady útázku k ústnímu zodpovězení o eh, demontáži lodí, tak my jsme požádali o to, abychom do toho byli zapojovaní. Pane Evansi, mohl byste se prosím do toho aktivně zapojit? Náš výbor samozřejmě tady do tohohle má co mluvit. Tak a to jsou tady naše včerejší rozhodnutí. A, a pokud jsme tady všichni, a věřím, že už jsme tady všichni, tak myslím, že můžeme zahájit hlasování. Takže zahajuji, eh, eh, zahajuji hlasování. První položka, o které budeme hlasovat, nebo ještě, jež se do toho pustíme, tak bychom měli eh, ověřit naše karty. Mohli byste prosím zasunout karty do strojů?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 i was supposed to. Okay, it works. Tak vypadá to, že to jde. Tak je to dobré. Dobrá. Ještě dva socialisty. Máme dva socialisty navíc. Can we, can we try again? Tak ještě jednou, prosím. Takže ještě jednou Prosím, hlasujte. Close the vote. Končím hlasování, zkusme. OK, questo I have to see this. How can I? OK. Dobrá. Allora, to... in... Takže nyní eh, se tedy eh, pustíme do vlastního hlasování. Nyní eh, hlasování o dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockou republikou o, některé aspekt, o některých aspektech leteckých služeb. Zahajuji závěrečné hlasování o této dohodě. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 45 pro, nikdo proti. Jeden se zdržel, takže přijato. A nyní tedy nápad Susas. Pane předsedo, před hlasování k eh, dohodě o eh, leteckém provozu Pan předseda bohužel současně hovoří a říká, mm, ke které o dohodě mezi státem Izrael a radou. Tam bych chtěl něco prohlásit před hlasováním. Ne. Teď hlasujeme. Deklarace budou, e, prohlášeny, e, budou vyhlášeny později. Teď nikoli, omlouvám se. Zahajuji hlasování, protože jinak začneme debatu a, a budeme tady věčně. Takže plně e, respektuji, co řeknete. Bude to v zápisu. Vaše deklarace ale ne teď. Musí to být. Mělo to být buď před měsíci, a nebo eh, po hlasování. Takže teď eh, se pustíme do hlasování samotného. Zahajuji hlasování o dohodě mezi Evropským společenstvím a státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 48 hlasovalo, 44 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. Vaše prohlášení budou uvedena do zápisu. That's the vote. OK, allora. Dobrá, takže nyní zahajuji hlasování o návrhu směrnice Evropského parlamentu a radě, kterou se upravuje směrnice 9962 o výběru poplatků za těžká a nákladní vozidla, takzvaná Eurovinět 3. Pan El Kadrávi je zpravodajem pro tuto zprávu. Nyní tedy eh, hlasujeme pozměňovací návrh pana Jelověckého 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu A. Jedná se o rozdělené hlasování. Nejdříve první část je celá, mm, celý odstavec kromě odstavce 2. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo přijato. Uvěříme to. že to se bude používat v nadcházejících hlasováních. Zahajuji kontrolu. Zahajuji tedy hlasování elektronické. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 50 přítomných, 68 hlasovalo, 32 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel. Takže první část kompromisu A byla schválena. A teď se dostáváme ke druhé části pod odstavce 2. A kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo odmítnuto. Ale e, mějte prosím strpení, ověříme to, zahajuji hlasování. votazione. Končím hlasování. 18 pro, 30 proti, nikdo se nezdržel, takže to bylo zamítnuto. Já se moc omlouvám. Zapomněl jsem si vypnout telefon. Nyní se podívejme tady na třetí část. Tedy první část pod odstavce 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Nyní má ten seznam před sebou, takže. Takže vidíte, eh, které eh, pozměňovací návrhy odpadnou, já to nebudu číst, pokud nechcete. Nyní tedy přejdeme, přejdeme ke kompromisu B. Kdo je pro kompromis B? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená, že, že 4 až A64 a 67 padají. Kompromis C nyní. Tady eh, je to napsáno, že pokud ta druhá část kompromisu A je zamítnutá, takže teď nebudeme eh, hlasovat o C a budeme mm, hlasovat o kompromisu J. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. J je tedy přijato. Kompromis D. Článek 1, 4. Oddělené hlasování. První část. Eh, bez, té, eh, bez slov, eh, včetně omezování závislosti na ropě a silnice. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bylo schváleno, ale ověřme to elektronicky. Zahajuji hlasování o druhé části kompromisu D. la votazione. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Takže 23 pro, 25 proti. Takže to nebylo přijato. Druhá část byla zamítnuta a teď třetí část, což je slovo silnice. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní eh, přicházíme ke kompromisu E. Účelové eh, vyhrazení eh, k externím nákladům. Tak je to opět oddělené hlasování, rozdělené hlasování. První část, eh, celý kompromis bez uvedených slov. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže to je schváleno. Teď druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bylo. Zavítuju to, ale ověřme to. Zahajuji hlasování. Eh, socialisté tady mají ohlas navíc. No, je tu lift a card. Musíte vytáhnout kartičku. Musíte na chvilku vytáhnout kartičku, děkuji. Končím hlasování. 23 pro, 25 proti. To znamená zamítnuta stejně jako předtím, tam ta část. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis F. Split vote. A opět máme jako rozdělené hlasování. První část je celý kompromis bez silnice a bez 2012 a bez klimatických změn. Pardon. Takže jedná se o celý kompromis bez slov silnice v prvním odstavci, slov eh, 2012 v, roce, v odstavci 2 a s, eh, slov klimatické změny o kus níže. A bez eh, druhého podstavce odstavce 2 a tak dále. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část je slovo silnice. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže to je třetí část. 2012. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další část klimatické změny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pátá část. Odstavec 2. Pododstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? To se nejsem jistý, tak to radši ověříme. Takže pátá část tohoto rozděleného hlasování. Zahajuji hlasování. Máme tady teď o jednoho poslance CPP navíc. Tak, to je skvělé. Teď tady končím hlasování. 24 pro, 23 proti. Nikdo se nezdržel, takže to bylo přijato. Ta pátá část, teď šestá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bene, la settima l'abbiamo finita, adesso abbiamo... Dobrá, takže jsme skončili s uh, ústním pozměňovacím návrhem paní Lichtenberger. A to je dodatek k kompromisu F. Není pan eh, předseda cituje. Kdo je eh, pro eh, ústní pozměňovací návrh paní Lichtenberger? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Potom je tady druhý ústní pozměňovací návrh paní Lichtenberger. Zpráva Eh, ohledně dopadu eh, trvalého udržitelného rozvoje a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také zamítnuto. Chcete, abych to ověřil? Dobrá, tak to ověřme. Druhý pozměňovací návrh ústní paní Lichtenbergerové. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 18 pro, 29 proti, jeden se zdržel. Takže nebyl tento návrh přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. H. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím jsme tedy uh, dojeli kompromisy. Možná, že tam ještě nějaké budou potom. A nyní 160. De Grandes Pasquale. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 161. De Grandes Pasqual. Piero. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 162. Ayala Sender. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 163 De Grandes Pascual Quiero, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřme to. 163. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Dobrá, tedy končím hlasování. 19 pro, 29 proti. Zamítnuto. Potom 164. Grandes Pasquale. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165. Majer Markov. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Savary 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. questi sono dati. Compromise ah, yes, yes. Ok. Andiamo alla... alla... Nyní tedy přistupme k pozměňovacímu návrhu. A12 nám odpadla. Takže i 19. Slušitelný s kompromisem A. Nyní tedy hlasujeme o ITR 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Prosím? Já kompromisu A, pokud, eh, protože tam je napsáno, že to, ta druhá část byla zamítnuta, takže to znamená, že jedenáctka by se měla považovat tedy za nepřijatou. A pardon, tak tady je, že to padá. Tak to se omlouvám, říká paní poslankyně. Dobrá, takže pokračuje pan předseda. Takže ITRE 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také zamítnuto. Nyní 178 odpadá. Všechno dál to odpadá. Myslím, že teď 198. Moje Markov taky odpadá. Takže 198. Eh, pozměňovací návrh de Grandes Pasqual Quiero. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Staženo. Dále, takže 200. Lichtenberg, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 201. Takhle 202. Lichtenberger. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. A, takže Grand Spasko staženo a potom a, e, zeměpisný a, e, rozsah. A... E, jo. Proti? Zdrželi se? Zamítá se. 205. Kosta. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítá se. 206 Lightfeed, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 207 Jegle. Proti, zamítnuto. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 209 Leichtfried, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 210 Vatanen, pro, proti, zdrženo, zamítnuto 211 Felba pro, proti, zdržel se, zamítnuto 212 Grand Pascal pro, proti, zdržel se, zamítnuto 213 Vejrak, 212 212 bychom měli ještě jednou přeskoumat. Dobře, tak 212. Zahojí hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 29 proto, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 213 vyrak pro, proti, zdržel se. Paní Vejrak, přeji, přeji vám. Skutečně jste vyhrála. Vytáhla jste si správný los 214, 200. 13. zpravodaje. 13. zpravodaj pro, proti zdržel se schváleno 218, a Sende odpadá, 219 také odpadá, ITRE 22 Kdo je pro ITR 22? Kdo je proti? Přeskoumáme. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, nebylo schváleno velmi těsně. Čtrnáctka zpravodaj pro, proti, zamítnuto, ale pro jistotu to ještě jednou zkontrolujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. 220 Wortmann Kohl, Jařembovský, jako dodatek 14. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Patnáctka zpravodaje. 221 a 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tím odpadá 223 FELP a dostáváme se k 16 zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 224, ne, ten odpadá.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 and that's the, the, la, la giunta, and the daily rate shall be no more than 2% of annual rate. Okay, questa è la giunta dell'emendamento. Tady se jedná o ten dovědek. Kdo je pro? Pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Včera večer jsme ještě o tom diskutovali. A já jsem také byl u té formulace, já nemám nic proti tomu, abychom přijali tento dovětek, ale vzhledem k tomu, že přišel tak pozdě a že autor původního pozměňovacího návrhu s tím nesouhlasil, tak navrhuji, abychom to přeci jenom zamítli. A nicméně až do pléna vypracovali lepší řešení. Mně se stá, že eh, to časové období není příliš eh, vhodné, takže bychom spíš měli zamítnout tento návrh, ale o to musíte rozhodnout vy. Já nemám nic proti tomu, abychom o tom hlasovali. Samozřejmě to udělat můžete, ale jenom navrhuji, abychom v této fázi ten text zamítli. My se k němu ještě vrátíme a potom budeme mít pozňací návrh k plénu. Dobře, nemáte teda žádné námitky vůči hlasování, ale vaše doporučení zní k tom, že zamítneme tento návrh a že bychom vše měli ještě jednou posoudit v plénu. V každém případě budeme nyní hlasovat o návrhu Henis Plaskát Jensen změněný Votmanem Kolem. Autoři původního pozměňovacího návrhu mě pověřili, abych byl proto, aby zůstal původní pozměňovací návrh platný. Já jsem ochoten v plénu se zmínit o jiném řešení. Můžeme nyní hlasovat? Byl, byla bych ráda, abychom bychom se předrželi toho slibu, který byl dán, že je velice důležité najít nějaké řešení tohoto tématu. Allora, in Dobře, takže budeme teď hlasovat o Denis Plaskát v, v původní verzi a samozřejmě bereme na vědomí proběhlou diskuzi, což znamená, že to, co řekla Wortmann Kohl, tak o tom můžeme potom hovořit ještě na plénu. Takže 225 bez změn pro, proti, zdržel se, schváleno. Ale asi to ještě jednou překontrolujeme tak, abychom si byli stoprocentně jisti. Hlasujeme elektronicky. Jeden hlas EPP navíc. EPP má jeden hlas navíc. Končím hlasování. 28 pro, 17 proti, 3 se zdrželi, schváleno. Sednáctka, ty dva předcházející návrhy odpadají, protože byly víceméně identické, včetně ITRE 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. ITRE 24. Pro? Proti? Zdržel se? Neschváleno. 232 Feoba společně s Vatanenem, ale ten stáhl svůj návrh, to je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 234 Leichtfried pro, proti, zdržel se, přijato. Ale můžeme to ještě jednou překontrolovat. Prosím. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Opět jeden hlas EPP eh, e navíc. Končím hlasování. 25 pro, 23 proti, schváleno. A dostáváme se, ne, ty odpadají ty návrhy, které následují, takže se dostaneme 252, článek 1, Votman Kol Jalžembovský. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítno to Doufám, ale bylo to těsné, přeskoumáme to elektronicky. 252 zahájil elektronické hlasování Wortmann, Kohl, Jažembovský. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti. Zamítnuto. 253 Ferrari, jde pro proti, zdržel se, zamítnuto. Dostáváme se až 262 Albertiny Gavronsky pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 pravodaje pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 265 rak pro, proti, zdržel se, také zamítnuto. Lichtenberger 264, ty identické s ITRE 26, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 266 Ferrari, první část, druhá část odpadla tím, že jsme přijmuli kompromisní návrh. Ferrari kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 268 Jala Senda pro, proti, držel se schváleno. 270 a 271 identické, kdo je pro, proti. To ještě jednou překontrolujeme. Zahajuji elektronické hlasování. 270, 271. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 19 pro, 26 proti, neschváleno. 272 Štokman pro, proti, zdržel se, Přijato. Hennis Plaskát odpadá 273, 274 de Grandes Pascal pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 275 pro, proti, zdržel se, schváleno. 276 odpadá, 277 groš. Pro, proti, držel se, přijato. 278 odpadá, 279 Majamakov pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 280 Majamakov pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 281 de Grandes Pascal stejné jako Jekle 282 pro, proti, zdržel se zamítnuto 283 Leichtfried pro, proti, zdržel se zamítnuto 284 Rak pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dvacítka zpravodaj identické jako 285 a 286 pro, proti, Vypadá to, jako kdyby to bylo schváleno, ale pro jistotu to překontrolujeme. Otevírám elektronické hlasování. Pro. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 22 proti, schváleno. 287. Leichtfried, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 288, Albertiny a tak dále, pro, proti. Zamítnuto. Máme to přeskoumat, když chcete, tak ano. Zahají hlasování o 288. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti. Schváleno. Dvěstě devítka od 290. Lightfried pro, proti, zamítnuto. De Grand Pascal 291 pro, proti, zamítnuto, schváleno. Dvěstě devadesát dvojka, Leichtfried, pro, proti, držel se, zamítnuto. 293. Henis Plaskát Jensen pro, proti, držel se, zamítnuto. 294. Leichtfried pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 295. Leichtfried pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 296. Leichtfried identické s Bloklandem, Jakobsen, kde pro, proti, zamítnuto, ale pro jistotu to přeskoumáme elektronicky, protože všichni nehlasovali. 296, 97, 98. Hlasovali jste všichni? Opět máme jeden hlas EPP. Navíc, pan Jařempovský, vytáhněte si kartičku. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 299 Barsi Pataky, identické s ITR 27, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Blokland 300, pro, proti, zdržel se, Přijato 301 byla stažena, 302 Barsi Pataky také odpadá, 303 Leichtfeld zamítnuto, 304 identické s 305, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto, 306 Leichtfried pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 307 Leichtfried pro, proti, zdržel se, schváleno. tam to odpadlo. Ty následující dostáváme z 310 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 311 read pro, proti, zdržel se, schváleno, 312 Vatanen pro, proti, zdržel se, Myslím, že to bylo schváleno, ale přeskoumáme to. Otevírám hlasování k 312 Vatanen. Hlasovali všichni, končím hlasování, 48 odaný, odezdaných hlasů, 25 pro, 22 proti, přijato 313 Leichtfried pro, proti, držel se, přijato 319 de Grandes Pasqual pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 314, Kurmaj pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 315, Fába pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 318, Lokorto Patriciello Zapala pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 316 Albertini, Galfronsky, Ferrari. 317 Ferrari, ale Ferrari odpadá, když no, zapomeňme na to. Budeme hlasovat na o 316, 317 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to, nebylo to zcela jasné. Hlasovali všichni? Čtyřicet pět odevzdaných hlasů, 17 pro, 28 eh, proti. Zamítnu to jednoznačně. 320 Lokurto pro, proti, držel se, zamítnuto. 321 Lichtenberger identické s 322 Gurmaj pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Přeskočíme na 324 Lichtenberga pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 325 Lichtenberger a 326 Gurmaj. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 327. Dekan Pascal, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Musíme to přeskoumat? Dobře. 327. De des Pascal. Zahojí hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti. 327 odpadá, 329 Leichtfried pro, proti, zdržel se zamítnuto, 330 Gurmaj pro, proti, zdržel se zamítnuto, 331 De Grandes Pasquale pro, proti. Je to kontroverzní, budeme hlasovat, zahají hlasování k 331. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti, přijato. 332. Odpadá. 333 Ayala Senta, identická s 334, de Grand Pascal pro, proti Zdržel se schváleno. 335. Jala Senda. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 336. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A dostáváme se k 344 Barsi Pataky. Pro, proti, držel se, přijato. 345 Wortmann Kohl pro, proti, držel se, přijato. 346 Felpa, identická s Jegle 347 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 348 Blokland pro, proti, Vypadá to, že je to zamítnuto, ale přeskoumáme to. 348 Blokland elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 20 pro, 27 proti, zamítnuto 350, Henis Pleskát, Jensen pro, proti, držel se zamítnuto 349, Evans pro, proti, držel se zamítnuto 353, Wortmann Kohl pro, proti, zdržel se zamítnuto, 351 Leichtfried pro, proti, zdržel se zamítnuto, 352 Lichtenberg pro, proti, zdržel se zamítnuto, 22 Spravodaj pro, proti, zdržel se zamítnuto, 354 pro, proti, Zamítnuto. 355 pro, proti, držel se, zamítnuto. Některé pozměňovací návrhy odpadají, takže jednu stránku můžeme přeskočit a podáváme se na 374 jekle. Pro, proti, zamítnuto. 375. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 376. Šut pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 377. Wortmann Kolja Žembovský pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 378 Šterks pro, proti, zdržel se Schváleno. I Stex zažívá takový překrásný okamžik slávy. To ostatní odpadá až k 382 Kosta, identický s Albertinem. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Ne? Je mi to líto pro pana Savaryho. Třista osmdesát pět jegle pro, proti, zdržel se zamítnuto. 24. zpravodaj pro, proti, zdržel se přijato. 387 odpadá, tikal 388 a zároveň Life 389 vlastně také odpadají. Takže se dostáváme 25. pana zpravodaje. Kompromis F, který je doplněn. Článek 1, bod 6. 25. zpravodaj pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Všechna námaha na ně. 394. Leichtfried pro, proti Schváleno. Ten zbytek odpadá a dostaneme se až k musíme listovat. 4, 2, 4. De Grandes Pasqual. Stejné jako Ayasenda. Kde pro? Musíme hlasovat o 423. To je dodatek. Ano, mávám vám za pravdu, říká pan předseda FEAPA 423. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Děkuji, paní Hortman Kohl. Takže 424 de Grandes Pascal Stejné jako Ella Sender. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Další, se, o dalším se nehlasuje. Takže mělo by to být eh, Lightfried 428, se zamítá. 33, pan zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, prochází. Zpravodaj další 34, kde pro, proti, zdrželi se. Opět schváleno. Další, myslím, odpadá. 35 zpravodaj pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ten rak odpadá 434 další také. Čili 4, 5, 0. Hnesla Nesplošat Jensen, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Další odpadají. A teď 4, 5, 8. A Ayala Sender, je pro? Proti? zdrželi se, zamítá se. 4, 5, 9, Hennes Pašat Jensen, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4, 6, 8, 4, 6, 0, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Teď je přeskočíme pár stránek. odpadá, odpadá až k přílohám Light Freed. Je to 494? Takže Workman Cole, Jeřembovský, 488. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. A tím se dostáváme 4, 9, 4, 4, 8, 9. Hennis Plašát Jensen pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Teď 4, 9, 0, Lightfried, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 491 Jakobs, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se také, nehlasujeme o dalších 494 Leichfried pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 495 Ayla Sendre pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 496 Lightfried, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 497 se nehlasuje. 498, hned Plašád Jensen pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že se to zamítá, ale radši to prověříme. Takže kontrola 498 Hennes Plašát Jensen. Už jste všichni odhlasovali? Ano. V tom případě hlasování uzavřeno. Máme jednoznačně zamítnuto. 48 proti 23. Jakobs 499. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Evans 500, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Evans 501, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Hortman Koliařembovský 502, identické s Hennis Pašát Jensen 503, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Leifried 504, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 505 Lightfeed pro, proti, drželi se, zamítá se. 506. Otman Kola Jensen to odpadá. Spolu s dalšími pozměňovacími návrhy. To všechno odpadá. Takže 5, 1, 5. Kdo je pro? proti, zamítá se. 516 feed pro, proti, 517 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Nehlasujeme o 518, takže tady to máme identické, Hennis Pašar Jensen z 519, 520, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 521 Evans, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Tři, dva, dva, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pak pan zpravodaj, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, čtyřicítka. Pět, dva, tři, Hennes Plašát Jensen, kde pro, proti, zdrželi se, Zatím se nejsem jist, mně se zdá, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. Takže jste všichni odhlasovali. Uzavřeno. 21 pro, 25 proti, takže to zamítám. 41 o tom nehlasujeme. další odpadají až po 529 Life Read, 530 odpadá, 42 De Grandes Pascual Quero. Takže kde pro? Já jsem se jen chtěla zeptat, než přejdeme k úvodnímu stanovením, pokud jde o přílohu, 512 a 513, tyto pozměňovací návrhy a také 108. My jsme o nich nehlasovali, já nevím proč. Nerozumím tomu. Na hlasovacím seznamu. tak z toho se mi zdá, že by to odpadalo. Já myslím, že s tím nemůžeme moc dělat, pokud jde o 412 a 413. Já myslím, že ty odpadají. Takže přejdeme k úvodním ustanovením. Grandes Pascual. Kero, to už jsme hlasovali. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Tykau Staženo. Třicet čtyři a 46 odpadají, 47 taky, Kosta 48, také to odpadá. ITRE 1. Kdo je pro ITRE 1? Proti? Schváleno. 49 Lightfried, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítá se. 50 Rak. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 Panajopoulos Kasiotu pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. ITRE 2, kde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. ITRE 3, kde pro. Kde proti zdržel, zamítá se. 52 teďka to je identické s ITR 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Jednička je kde pro, kde proti, kde se zdržel, schváleno. To znamená, že Kurmaj 53 odpadá. Janis 54. Lightfried, Lichtenberger, to všechno odpadá. Hitler 5 to samé. Takže pozměňovací návrh 2 zpravodaje. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka zpravodaje. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60 od Makola Jeřembovský pro proti, zdrželi se. Opět schváleno. 61 a 63 odpadají, pozměňovací návrh 4 zpravodaje. Stack 66, kde je pro? 66, Sterks 60. Dobrá. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. sedm odpadá, 68 Lichtenberg, kdo je pro, proti, se zdržel, zamítá se, 5 zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 odpadá, 70 odpadá, 71 like free, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Tak další odpadají. 6 pravodaj. Kompatibilní s kompromisem A, kde pro, Teď hlasujeme o šestce zpravodaje kompatibilní s kompromisem A, pro, proti, zdrželi se schvá, schváleno. Což znamená, že další odpadají. Stockman 78, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. zamítá i 6, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 80 Leichfried, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 81 cíle odpadá, stejně tak sedmička zpravodaje, Stockman 82, takže až 83. Stockman je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Všechno další odpadá. Jedna nula devět je další. Aha, OK. V podstatě musíme udělat workman call 1.0.3. Takže 1-0-3 Otman Kolja Řembovský pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1-0-9 Otman Kolja Řembovský, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítá se. 1, 1, 0, Kosta, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 1, 1, odpadá, 1, 1, 2, je pro, je proti, zdrželi se, zamítá se. Mrak. Zamítli jsme, dvacítku jsme přijali, takže jedna jedna tři. rak musíme hlasovat. Kde pro, proti, drželi se, schváleno. Což znamená, že Kosta 1, 1, 4 odpadá, 1, 1, 5 Markov, Gormaj, Hennes, Plašard a Kroš. Takže další až 1, 1, 9, Light Lightfried, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se 1, 2, 0, Ferber, 1, 2, 1, Schut a 1, 2, 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1, 2, 3, tak dáme z Pascal Kero, je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítá se. Pak tu máme další kroš, 1, 2, 4, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 9, to je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kosta 1, 2, 5, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 6, se pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 7, Volební kolo Jeřembovský jde pro. Proti, zdrželi se, schváleno. 1, 4, 3, to odpadá. Asi to taky. I teda, Jegle, 1, 2, 8, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1, 2, 9, Ferber. Stejně jako 1, 30, 1, 31, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. I teda 10, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITRE 11, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak všechny tyhle odpadají až na další stránku, kde je text nebo 1, 4, 1 vlastně, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4, 1, 4, 2, 1, 4, 4 odpadají. 0 Lichtenberg je identické s ITRE 14, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 1 od Makolia Řembovský, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 odpadá, stejně tak Roš 5, 4 Lichtenberg, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A tím pádem můžeme hlasovat o ITRE 15, kde je pro, proti, zdrželi se. To se také zamítá, Lichtenberg, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. ITRE 16. dvě pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se Jegele 6, Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 10 zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, Life Read, to odpadá, protože desítka byla přijata 158 Jela Sender, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 17 Itre, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Takže předkládám k hlasování legislativní návrh ve smyslu těchto změn. Zahajuji hlasování. On voto PPA. E. Ještě jeden hlas PP eh, navíc. Všichni jste hlasovali. Hlasování uzavřeno, 47 hlasovalo, 31 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, takže se to schválilo. A postupujeme k dalšímu dokumentu, k dalšímu hlasování. A to je eh, legislativní usnesení, zahajuji hlasování k tomu usnesení. Sempre un extra voto PPE. Máme opět jeden hlas PP e navíc. A votato tutti, sì, chiusa la votazione, 46. Všichni jste hlasovali dobrá. Takže 46 hlasovalo, 32 proti 13, nikdo se nezdržel. 14 tedy. Takže to je konec. Gratuluji zpravodaj. A také blahopřeji všem, kdo vynaložili tolik úsilí v zájmu vypracování této věci. Nyní budeme prosím vás, nezmizte všichni, buďte schovývaví, protože máme ještě závěrečné hlasování. Neodcházejte. First, on the 12 compromise amendments. And then so we vote the compromise, okay. Metto in votazione, per favore, votiamo sul rapporto. Takže, budeme hlasovat o té zprávě z vlastní iniciativy, o um, environmentalizaci dopravy a internalizaci externích nákladů. zpravodajem je pan Jeřembovský. Takže začneme hlasováním o kompromisech. Prosím, věnujte pozornost, koncentrujte se. Lechfried, prosím. Já jsem Ej, him tu nezapomeňte na tu hymnu. Takže eh, kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? To se zdržel? Schváleno. A nyní kompromis Je Pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. tři. Je pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. To je rozdělené hlasování. První část. Calls on the Commission a tak dál. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Schváleno druhá část tohoto textu, kde je pro, proti, zdrželi se. Také schváleno. Nyní kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno 8, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno 9, Dobrá, že to prověříme. Kom, mm, kompromis 8 kontrolujeme. Všichni hlasovali. Takže hlasování uzavřeno, 40 hlasovalo, 22 pro, 17 proti. Takže to bylo schváleno. Kompromis 9, kde pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromis 10. Rozdělené hlasování, první část is disappointing a tak, disappointed a tak dále, až po expensive work, jde pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit. Takže první část. Všichni hlasovali, takže 30 hlas, hlasovalo a nyní takže druhá část. Zbytek textu. Schváleno. Pro, proti. Ano, schváleno. Kompromis 12. Opět rozdělený. První část. Notes that the commission as they see fit. Je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. And secondly, až po Member States Discretion, kdo je pro, kdo je proti. Není to úplně jasné, musíme prověřit tu druhou část kompromisu 12. Všichni jste hlasovali. 40. Z nichž Máme 19 pro, 22 proti. Druhá část tedy neprochází. Třetí e, část je schválena. Tím se dostáváme na konec kompromisu. Takže mi jenom dejte minutku, abych se podíval, co nám ještě zbývá. Budeme hlasovat o desítce, kde pro, proti, zdrželi se. Takže to od, není schváleno, ale můžeme to prověřit. E, číslo 10. Tykal. Konec hlasování. 17 pro, 24 proti, zamítá se. 14 Lichtenberg, kdo je pro? Je Proti, kdo se zdržel? Kdo se zamítá? 15 Hala kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Devatenáct Savary, to je pro proti, zdrželi se. To se také zamítá. Takže 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 32, Lichtenberger, kde pro, je proti. Já myslím, že to se zamítá, ale prověřme to. 32, Lichtenberger. Takže všichni hlasovali, hlasování uzavřeno. 25 pro, 17 proti. Bylo to schváleno. Lichtenberg, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítá se. 40 Severy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 41 Lichtenberger, kde je pro, kde je proti. Jenom to prověřme, Lichtenberger. Takže zahajuje prověřecí hlasování 41, 41. Všichni jste hlasovali? 42 hlasovalo, 9 pro, 33 proti, omlouvám se, je mi líto. Takže Ala Sanders 64, kde pro, proti, drželi se, schváleno. 65, Ala Sanders, kde pro, proti, drželi se, schváleno. Teď dávajte pozor. Life Lifefried 71, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Alkadráují 72, kdo je pro, je proti, drželi se. Já myslím, že se to zamítá. Mám to prověřit. 72. Alcatrávi. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 24 pro 18 proti, takže schváleno. To znamená že Lichtenberger. 73 odpada. Tedy 74, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, Severy 75, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 77 Ferrari. podobné jako Albertiny Gavronsky, tedy to stejné, kdo pro, proti, zdrželi se schváleno. Savary. 76, kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Severy 1, kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 2, Tešené, kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Mám to, máme to prověřit? Dobře. Takže dvojka ne. Úvodní ustanovení A. Takže 42 hlasovalo. A. Ano, pane Řembovský, 18 pro 24 proti, zamítá se. To znamená, že Číslo 3 alka Alcadrávi, kdo je pro, proti. Mám to také prověřit. Je to číslo 3. Všichni jste hlasovali. Konec hlasování. Naprosto se zamítá. Číslo 4 Severik jde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 5 Severik jde pro, jde proti, drželi se, zamítá se. 6 Alkadráví jde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Lichtenberg 8, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 9 Alkadráví jde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Sedm Ela Sender, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítá se. Konečné definitivní hlasování je zahájeno. Všichni. Konec. 42 hlasovalo, 26 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel. Blahovřeji, pane Jeřenbovský, Tato zpráva byla rovněž přijata. Ten minut. Deset minut.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 Alors, on va reprendre nos travaux. Takže pustíme se zase do práce. May I ask everybody take their own... Poprosím vás, aby se zaujali místa a dáme ruku k dílu. With point 12, action. A sice v eh, bodu 12, akční plán pro městskou uh, mobilitu, je to návrh zprávy pana Savaryho. Dávám vám slovo. Euh, Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych vám chtěl představit tuto zprávu, která je poněkud zvláštní. A to z toho důvodu, protože víte, že zapadá do iniciativy Evropské eh, komise, která vyústila v zelenou knihu, eh, která byla zveřejněna 25. září 2007. Eh, a 2008 byla vypracována zpráva a parlamentu pomocí našeho kolegy Raka. Tak, jak je běžné, tak zelené knihy na úrovni komise mají za cíl pozbírat různá stanoviska ze strany občanů a organizací, eh, kterých se eh, toto téma týká. A vyústěním je akční plán. Jacques eh, Baro inicioval tady tento plán a v různých textech se zabýváme nutností zasáhnout ohledně městské mobility. Akční plán, který byl oznámen pro září, říjen, listopad, byl neustále odkládán ze strany komise a bylo potom stanoveno konečné datum 10. prosince. Komisař Tajany velmi jemně, a já jsem byl zpravodajem, tohoto akčního plánu mě informoval, že existují určité potíže a že bude nucen až eh, začátkem ledna tento plán zrealizovat. My jsme se snažili tento plán uskutečnit takovým způsobem, že jsme provedli iniciativu, vlastní iniciativu, která se e, týkala akčního plánu pro městskou mobilitu, aniž bychom více méně tím byli pověřeni. Chtěl bych říci, že to není jediná zvláštnost tohoto postupu, protože pořád ještě nemáme výsledky o zelené knihy a konzultace komise. Tady platí určité embargo což znamená, že jsme pracovali nad, eh, nad těmito eh, prvky, aniž eh, bychom konzultovali komisi. Jaký je cíl našeho postupu? Já bych chtěl poděkovat všem politickým skupinám a chtěl bych se zvlášť zmínit o Heineru Rakovi Cílem eh, tohoto postupu bylo jednak trošičku protestovat eh, vůči komisi a vůči závazkům, které nesplnila. My jsme vypracovali vlastní akční plán pro městskou mobilitu a my jsme během diskuze v Evropském parlamentu v lednové schůzi se obrátili na komisi. A komise vyjádřila, že má zájem na tomto tématu, i když budou existovat asi oddělené iniciativy, ale bez akčního plánu, ale v takovém horizontu, který by nám byl znám. Cílem je udělat co nejpřesnější návrhy a i náš akční plán, když nebude mít žádnou právní hodnotu, my chceme, aby komise začala eh, konat. Iniciativa ze strany komise je nutná, a to z několika důvodů. Za prvé, víme, že e, doprava e, to je sdílená kompetence mezi Evropskou unii a členskými státy. A jedna e, z takovýchto nezbytných aktivit spolurozhodnutí. 60 našich spoluobčanů žije ve městech a bude jich o hodně více, bude jich 80 v roce 2020, což znamená, že městská doprava a městská mobilita je nesmírně důležitá. Nemůžeme ignorovat tento prvek. A za druhé, my jsme schválili v prosinci klimatický baleček a ironií osudu je, že šéfové státu a vlád si blahopřáli k přijetí tohoto balíčku. My jsme také byli eh, pro, ale je třeba se zaměřit eh, v rámci tohoto balíčku také na městskou mobilitu. Čili myslím si, že máme legitimitu konat. Jak konat? téma je citlivé, protože organizace eh, městské dopravy, městské mobility, to je něco, co spadá do kompetence místních a regionálních samozpráv, což znamená, že musíme respektovat eh, suverenitu rozhodnování, právě v této věci. A Evropská unie nemůže nařizovat žádné aglomeraci, jak v tomto eh, případě jednat. Protože normální obecné pravidlo, eh, to eh, by neodpovídalo zásadě subsidiarity. My musíme jasně ten, tuto zásadu respektovat, zásadu subsidiarity. Ale tak jako v jiných oblastech eh, se domníváme, že Evropská unie může vytvořit eh, přidanou hodnotu. Jakou přidanou hodnotu? Jednak eh, být lépe informován o městské dopravě, eh, která ve statistikách není dobře vyřešena. Je třeba se zabývat vylepšením, předávání nejlepších zkušeností. A je třeba, aby jednotlivé organizace, které se zabývají městskou dopravou, měly možnost vést permanentní dialog. To jsou všechno opatření pro to, aby vznikl evropský portál týkající se městské mobility, městských dopravních systémů, tak, aby bylo možno vyměňovat zkušenosti těchto jednotlivých organizací. Potom musí být zlepšeny eh, statistiky v rámci Eurostatu. Tady se nejedná o to, abychom vytvořili x agenturu, evropskou agenturu na toto téma, ale je zapotřebí všechny orgány se angažovaly v této oblasti. Potom by bylo zapotřebí také posílit program Civitas, tak aby bylo možno vyměňovat dobré zkušenosti, ale také inovativní projekty. A zároveň z reklamních a pedagogických důvodů je vhodné, abychom organizovali eh, také Den mobility, který by se nezaměřoval pouze na program Civitas, ale na všechny příměstské aglomerace. Bylo by zapotřebí, aby tato výměna informací byla transparentnější. To bylo za prvé. A za druhé, optimalizovat různé druhy mobility. Nejedná se abychom, o to, abychom se zabývali druhem dopravy, abychom řekli, že dáváme přednost autu před železnicemi nebo naopak, ale je třeba vypracovat komplexní systém takovéto dopravy. Existují systémy, ve kterých veškeré formy přemístování eh, jsou zaměřeny samozřejmě na individuální dopravu, potom na hromadnou dopravu, ale potom také na takzvanou ekologickou dopravu, jako například pomocí kol. A je třeba se zaměřit také na zelená pásma v těchto přepravních systémech. A my navrhujeme z toho důvodu, aby skutečně Evropa nepostupovala normativně, ale naopak, aby dávala podněty, tak jak to dělá v celé řadě jiných oblastí, jako například, když se vypisují určitá nabídková řízení nebo v zemědělských oblastech, aby zemědělci se ubírali i tím či oním směrem. Čili je třeba skutečně podněcovat takovéto iniciativy na téma program městské dopravy. Ať už se jedná o městskou dopravu jako takových. To je něco, co by se podovalo programu Urban, který již existoval, ale který by byl přizpůsoben klimatickému balíčku a který by se zaměřil na budoucí perspektivy čili na období od roku 2013 a nebo na další období. To je návrh, který zůstává zatím otevřen. Můžeme si představit jiné nástroje. V každém případě Evropská unie by financovala do jisté míry studie na toto téma pro aglomerace, které by měly více než 100 tisíc obyvatel. Jde o to, že tyto aglomerace eh, mají eh, také zájem eh, na jednotném postupu a týká se to také i nákladní dopravy, mimo jiné. My můžeme jít si ještě můžeme jít ještě dál tím, že Víme, že akční plán není žádnou směrnicí nebo žádným nařízením, ale eventuálně jde o to, aby byly v určitém případě také financovány určité investice. Jde o to, abychom doopravdy se zaměřili na aglomerace nad 100 000 obyvatel je zapotřebí, aby jednotlivé orgány, které se zabývají e, dopravou, si vyměňovaly e, co nejlepší praktické zkušenosti. Bylo by zapotřebí provést integrovaný e, tarif a také poskytovat hodné informace cestujícím. Je třeba, aby podmínky pro cestující se zlepšily. A k tomu patří také poskytování informací a využívání nových technologií. Třetí záležitost je výzkum a průmyslový vývoj. Bylo by zapotřebí mít evropskou politiku standardizace a certifikace pro městskou dopravu týkající se pohodlí, ergonomiky, bezpečnosti a také interoperability. Bylo by vhodné, aby existovaly zásadní hlavní směry, které by se týkaly bezpečnosti a účasti také cestujících v oblasti veřejných služeb. Městská doprava by měla figurovat také v rámci oživení Evropské unie a s tím spojeného plánu. Existují prostě některé věci, které by měly být zorganizovány co nejdříve. A my bychom si přáli od komise několik takových studií, týká se, které se budou týkat jednotlivých zkušeností jednotlivých zemí. Například, co se týče spoplatnění eh, systému městské dopravy, jak eh, by tyto systémy mohly být součástí hlavních směrů nebo ne potom by bylo dobré, aby existovala určitá síť prodeje například eh, takovýchto jízdenek na letištích, tak aby cestující, když jede z Gardinor z Paříže, měl možnost si zároveň tam koupit eh, i lístek v Londýně na městskou dopravu. Bylo by dobré vytvořit také chartu takovýchto eh, jednotlivých eh, práv cestujících, včetně také cyklistů a zároveň je třeba se zaměřit také na dny bez motorových vozidel. Já nechci komentovat celou zprávu ještě jednou. Chtěl bych poděkovat všem, členům naší skupiny, e, také stínovému zpravodaji. To není totiž má osobní zpráva a tohle skutečně kolektivní zpráva, která se zakládá na takovou výjimečnou na výjimečné proceduře, výjimečném postupu a Doufejme, že eh, tady eh, tato tématika bude inspirovat celou řadu našich kolegů, ale v té době, kdy eh, parlament se chápe iniciativy, která přísluší komisi, tak se musíme snažit být koncensuální a nesmíme se pouštět do nějakých tisíce bytek s různými pozměňovacími návrhy. Děkuji všem kolegům tato iniciativa parlamentu si myslím, že se zakládá také na velké podpoře. Města, jednotlivé policejní útvary a celá řada dalších složek, jakož i například výrobci jednotlivých vozů a tak dále, ti se snaží nás podporovat. A já si myslím, že komise bude donucena udělat o hodně ambicioznější eh, program, než to původně plánovala. Děkuji. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo, a mnohokrát také děkuji eh, panu zpravodaji. Já jenom můžu do značné míry souhlasit s tím, co říkal, to asi není překvapení. Už bylo poukázáno na to, že to, co on tady předkládá se spolu eh, se stínovým zpravodaji, bylo také velice podrobně probráno a dohodnuto. Takže je zřejmé, že to, co nám teď předkládá, je opravdu připravené k závěrečnému schválení. Já bych chtěl velice zdůraznit ten postup, když komise nebere vážně svou, své právo na iniciativu. V důležité otázce pro evropské občany musí být možnost, aby Evropský parlament mohl říci, myslíme si, že by bylo nutné zde něco učinit. My respektujeme to, že členské státy a zejména jeden důležitý členský e, stát chová pochybnosti ohledně této e, celé problematiky. A sice, že by se Evropa měla zabývat otázkou e, vnitroměstské dopravy s tím argumentem, že je třeba respektovat zásadu subsidiarity. Tento argument je také na počátku veškerých našich uvažování. Ale my ovšem docházíme k závěru, že eh, subsidiaritu budeme lépe dodržovat tím, když eh, budeme eh, předkládat návrhy, které budou dostatečně činit za dost principu subsidiarity a že to bude lepší, než když se nebude dělat nic a necháme občany vězet v tom problému vnitroměstské dopravy samotné tady by evropská přidaná hodnota eh, byla zrealizována tam, kde je to možné. A jak už kolega říkal, existuje celá řada příkladů, které přesně ukazují na to, že chceme se držet principu subsidiarity. On hovořil eh, výslovně o tom, abychom nebyli tady v každém ohledu preskriptivní, ale jenom dávali povídky například které by byly eh, možné, dávaly by příležitost, když by se to hodilo na místní situaci. Takže respekt před subsidiaritou, ale evropská přidaná hodnota tam, kde to je možné. Za druhé, to je velice důležité, integrovaná koncepce Nějaký takový plán eh, by se měl eh, starat o to, aby jednotlivé kostičky z té skládanky zapadaly do sebe a aby se nejednalo o jednotlivá opatření, která sama o sobě samozřejmě lze uvítat, ale která ten eh, žádoucí cílový efekt nepomáhají dobře docílit. Také bych chtěl zdůraznit, že bychom zde eh, měli se dos, eh, docílit nebo dobrat eh, návaznosti v jednotlivých úrovní politiky. Máme tady regionální politiku, v výzkumnou politiku a také se zde intenzivně hovořilo o tom, co je nacím motorem těchto politik, a sice rozpočtová politika, rozpočtové prostředky. Myslím si, že je také důležité abychom vydali eh, příslušné eh, signály včas eh, průmyslu, celému tomu odvětví. Potřebujeme návrhy, s jejichž pomocí potom obce budou moci řešit problémy své dopravy městské a příměstské. Potom zde také bylo zmíněno pravodajem eh, předcházejícího dokumentu, že je zde třeba se výslovně zabývat právě postižených. Mohl bych eh, ještě hovořit o celé řadě jednotlivostí, ale o to tady nejde. Proto ještě jednou eh, podporuji výzvu pana Šela Savaryho. Všem kolegům. Snažme se teď se podívat na tento relativní tek, eh, relativně kompaktní text a rychleji projednat, uzavřít ho a dát ho komisi. Každý z nás má nějakých 50, 100 nádherných eh, nápadů a návrhů. Ovšem uvědomme si, eh, že tady prostě tohle, tohle neuděláme ten bohatě ověsněný vánoční stromeček, že by to ani dávalo smysl že my nepotřebujeme eh, tady mít eh, soupisku našich eh, všech nápadů. A myslím si, že naopak kolegiální debatou bychom a jasným hlasováním tady na výboru a potom na plénu mohli ukázat komisi, že, že jsme přesvědčeni o tom, že tento akční balíček je třeba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 je eh, způsobeno právě eh, tímto. Vedli jsme velkou debatu o ochraně klimatu před několika eh, lety. Všechno se odložilo, ale teď to máme znovu na stole. 90% alespoň v německých městech podle, úřa, podle údajů Spolkového ministerstva dopravy 90% jíst ve městě je kratších než 6 eh, kilometrů, takže máme obrovskou možnost eh, omezit eh, klimaticky škodlivé emise, když nastavíme ten systém jinak. Těch 6 kilometrů můžete jet z MHD, můžete jet na kole nebo pěšky, je to velice dobré pro mobilitu, ale také pro ochranu klimatu. Je škoda, že tato čísla pan zpravodaj nepřevzal ani v Rakově zprávě, to nebylo. To eh, byla vlastně ta páka, ten důvod, proč se zabývat eh, městskou mobilitou, protože tady jsou všechny otázky subsidiarity. Podívejte se na německé spolkové země, Bárensko, Wettenbersko a Bavorsko. Ty masivně zasáhly a spolková vláda eh, byla odmítnuta, takže Bavorsko řeklo, budeme si to dělat sami. Tady je opravdu ukázka toho, jaké jsou subsidiarita důležité. O to tady jde. Ale my máme jeden prostředek, mm, a sice eh, daně. Města Eh, která jsou větší než 100 eh, tisíc obyvatel, by měla předkládat eh, plány mobility, pokud chtějí evropské spolufinancování. To je jedna páka, která je v souladu s evropským právem a samozřejmě peníze, teda města, když chtějí peníze, tak se musí držet nějakých společných pravidel. Potom druhá věc, která by pro mě byla inspirativně, kterou vy tam nemáte. My už jsme to také podporovali v druhém balíčku na plénu. A sice 60% eh, spolufinancování jde na silnější dopravu a my jsme řekli minimálně 40% by mělo jít do kolejové přepravy. Pokud tohle to promítneme do měst, tak bychom také měli obrovskou páku. Samozřejmě, byla by to subsidiarita. Můžete udělat, co chcete, ale ty rámcové podmínky v boje proti klimatu, podporování veřejné dopravy v městech a takhle, tak by byly stanovené takto. A proto já bych tam podal takový eh, návrh a byl bych a prosil bych vás, abyste byli pro, protože to je jedin, jen z mála prostředků, které máme na to, abychom to ovlivnit. Eh, já samozřejmě nechci tady eh, dělat žádný ten ověšený vánoční stromeček. Takže myslím si, že prostě nedosáhneme toho, abychom to měli tak krásně ověšené, ale myslím si, že pár takových ozdob bychom tam mohli přivěsit. Evropě eh, se eh, navrhuje, aby se obecně jezdilo ve městech třicítkou. Nebo a města by si stanovila, které ulice eh, budou z toho vyňaty, kde se může jezdit rychleji. V Berlíně 75% ulic je omezeno rychlostní třicítkou. Je to vždycky vys, eh, vy, eh, vyznačeno a když máte potom vyznačenou hlavní silnici, tak tam zase zatím musí být třicítka. Čili já bych to obrátil, abychom z pravidla udělali výjimku a z výjimky udělali pravidlo. Tím bychom značně eh, snížili obecnou rychlost a města si potom rozhodnou, ať už je to v Duisburgu nebo v Essenu nebo ve Vídni, Ehm, kde se bude moci jezdit rychleji, ale obecně ehm, bezpečnost silničního provozu i přijímání toho pravidla by se zvýšily. Takže já bych vás poprosil, eh, abyste se zabývali tím, jestli bychom pro tohle nezískali většinu. Potom je tady další věc, a sice charta pro eh, chodce a dopravu. Německý eh, sněm měst se zabýval minulý týden touto záležitostí a je zřejmé, že celé dopravní právo se točí kolem řidiče a jezdci na kole, cyklisté potom, jako už na ně příliš prostoru nezbývá. Náš poradce Paul Beckman na konci 80. let vytvořil něco, jako byla charta pro práva chodců v městech. A teď už nic nového neexistuje. Pro cyklisty ovšem potřebujeme něco takového, takže eh, to bychom tam rozhodně měli požadovat. Jinak jsme eh, s tou zprávou eh, velice spokojeni, spolupráce byla velice dobrá, ještě jednou mnohokrát děkuji a ještě jednou připuji, tedy připomínám komisi, aby vyřídila ten náš zkaz doma. Děkuji, Castigo. L'onorevole Blokland. Pan Blockland. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur... Ano, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat panu Savarimu za spolupráci, za koordinaci, která nám umožnila tento dokument sepsat. Nemám žádné obsáhlé poznámky, pouze pár drobných připomínek. V rámci sedmého rámcového programu nám bylo slíbeno sedm strategií. Šest z nich již bylo eh, ošetřeno, ale pořád čekáme ještě na tu environmentální politiku v městských oblastech. Je to podobný problém, jako to, co je tady. Pan Savary zmínil politiku ochrany životního prostředí, emise CO2, to je problém, ale také emise NO, které mají určitou vazbu na klimatický problém. Všechno tohle bychom mohli řešit společně prostřednictvím kvalitní politiky městské dopravy. A dále je tu otázka subsidiarity. V odstavci 14 je, se to, týká se to zvlášť tohoto odstavce a v tom spočívá moje kritika. Potřebujeme, aby komise sepsala zprávu o mítném. Je otázka, jestli je to v souladu se subsidiaritou. Jinak jsem potěšen tím, že se věnuje tolik pozornosti těm flexibilním Eh, dopravním modům, jako je třeba chůze a, eh, nebo cyklistika. Možná bychom je mohli řešit eh, v ruku v ruce s městskou hromadnou dopravou. Je důležité, aby lidé třeba mohli nasednout s kolem do tramvaje nebo do metra. Někde to lze, ale je potřeba to ještě řešit dál. V některých městech se prováděly experimenty a je důležité, abychom se z nich poučili. V odstavci 10 jsem byl překvapen, že stále hovoříme o dvou tisících a 50 tisících, jinde se zmiňuje ve zprávě 100 tisíc jako určitý práh populace – Myslím, že bychom to měli sladit. Také bychom měli vyladit a, a měli bychom to sladit spíš s tím číslem 100 tisíc, protože myslím, že na tom jsme se shodli. A ještě odstavec 12. Říká, že nechceme zakládat novou agenturu, ale myslím, že bychom měli být ještě důslednější a říct jasně, že jsme naprosto proti jakékoliv agentuře. Aspoň za mě Eh, by se to dalo sformulovat i silněji. Takže tolik z mé strany, jinak souhlasím s tímto textem. Rád bych tam ještě vyladil pár drobností, ale jsme na dobré cestě. Je pro nás potěšením moci tuto zprávu předložit parlamentu. Budeme to řešit parlamentu ještě před výměnou a před dalším volebním Eh, funkčním obdobím komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na vypracování této zprávy. Já patřím těm, které vůbec nebyli, kteří vůbec nebyli spokojeni se zelenou knihou na téma městská doprava. E, tam byl takový legislativní postup, který šel proti zásadě subsidiarity. Městská doprava je problematická v tom, že situace v jednotlivých členských státech se diametrálně odlišuje. Je tam něco sotva srovnatelného, protože některá města byla v Německu zcela zrušena takzvaně, jejich doprava přestala existovat a prostě vznikly nové silnice, ulice a tím pádem je prostě ta doprava úplně jiná, když to porovnáme například v Bruselu. V Bruselu je zase skutečně nebezpečné jezdit na kole už to popisuje samo o sobě takovouto městskou situaci. Zda ten akční plán je nezbytně nutný, to se mně nezdá odpovídat pravdě protože zelená kniha o městské dopravě eh, mě trošku připomínala eh, agendu 21, eh, kterou jsme diskutovali v jednotlivých obcích před 16 či 20 lety. Tam šlo o to, jak můžeme vyřešit městské dopravní problémy a jak lze se informovat o nejlepších praktických způsobech řešení. Já nemám nic proti akcijskému, eh, akčnímu plánu, ale je to mnohovrstné téma. Kam může až zajít tento akční plán? Celá řada věcí už byla vyřešena. Existuje mnoho technických předpisů pro autobusy, pro železnice, máme ekologické předpisy, které zasahují také do měst, jako například máme i další směrnice, a ptám se tedy, co musíme ještě čím obohatit. Ale zásadní otázka je subsidiarita. Když chceme prosadit takovýto akční plán, tak musíme s tímto eh, tématem skutečně zacházet velmi obezřetně. Cílové konflikty jsou také zcela jednoznačné. Zda my můžeme našimi návrhy vyřešit eh, tyto problémy akčním plánem, tak to nevím. Já si myslím, že problémy eh, máme všichni a problémy budou podobné v Evropské unii jako v Německu. Velký problém spočívá ve velké koncentraci obyvatelstva. Jde o to, aby eh, jsme neměli velkou dopravu eh, pendlerů, kteří ráno cestují do města a večer ven z města. Ale když je obyvatelstvo koncentrováno ve městě, tak to vede k velkým dopravním problémům, protože obyvatelé vědí, že to jinak vyřešit nelze. Ale nemůžeme zase úplně auto z města vypudit. To by vedlo k dalším problémům. A to také by nebylo vhodné, protože obyvatelstvo strán stárne, je čím dál tím méně mobilní, takže nemůže vždy nakupovat na eh, věcech a budovách, které byly postaveny na zanelé louce. A navíc celá řada rodin bydlí mimo městskou oblast. Musíme postupovat obezřetně. Městská doprava je skutečně velmi úzce spojená s urbanistickým plánováním musíme si uvědomit, že jsme před demografickou změnou. Starší občané a to je tendence u nás, by se měli přestěhovat zase do města, ale alespoň takováto tendence existuje. To zase způsobuje další problémy v příměstské eh, dopravě. Když lidé bydlí tam, kde mohou dobře nakupovat, kde mají dobré propojení s centrem a s integrovanou městskou dopravou, tak eh, to už je dobrá situace ale akční plán pro městskou mobilitu je něco, co se musí zabývat eh, také městským plánováním. A musíme si jasně uvědomit, eh, do jaké míry všechny návrhy mohou být součástí takovéto akčního plánu. Já bych chtěla také podporovat příměstskou dopravu a musíme lidi přesvědčit o tom, že je dobré jí také používat. Ale to je také finanční otázka, protože využívání takovéto přepravy je nákladné a je třeba to financovat. Když já například jedu do vnitřního města, já bydlím dva kilometry od centra, tak mě to autobusem stojí 2,40 eura, jednosměrná jízdenka. Ale já si to mohu dovolit, ale eh, tam, kde bydlím, to je stará průmyslová aglomerace, existuje tam mnoho starších lidí, kteří si nemohou dovolit si zaplatit tuto jízdenku a pro ně je to lacinější jet autem do města. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit. A potom dopravně technický eh, problém je také možnost správně zaparkovat i kolo a správné zóny pro pěší a také celkové vnímání bezpečnosti ze strany občanů. A někdy e, také občané mají strach z toho, že budou prostě přepadeni, když jdou, cestují třeba e, metrem, tak potom jsou tam někdy takové tmavé tunely pro pěší a to e, zrovna není to nejlepší bezpečí. A teď se dostanu k vlastní zprávě. Hlavní směry anebo alespoň doporučení, které se týkají kvality služeb takovéto městské a příměstské dopravy. To je přeci jenom trošičku odvážné, protože to je otázka financí a také interní organizace. Bylo navrženo, že komise by měla vytvořit nějakou observatoř pro městskou dopravy. Mně se to nezdá být hodné, protože my jsme také žádali výměnu zkušeností různých nápadů a nejlepších praxí. A proč bychom měli žádat ještě vytvoření observatoře pro městskou dopravu? protože žádáme zároveň, aby se zlepšilo sbírání dat u Eurostatu. A já mám takový dojem, že možná zase vznikne nová agentura a my už jich máme více než dost. Asi bude každý stát potom chtít mít novou agenturu, ale to není nejlepší řešení. Bod číslo 13 to je kofinancování které by odpovídalo sociálně-ekonomickým cílům EU, či kofinancování e, pomocí financí z EU. To potrestá ty, kteří už hodně z národních prostředků investovali do vlastních dopravních infrastruktur. Takže nevidím, proč náš podíl na rozpočtu by se měl ještě zvyšovat v tomto směru. Bylo by dobré, aby členské státy sami vynakládaly eh, tyto prostředky. A bylo by dobré, abychom měli skutečně velmi živou výměnu zkušeností, protože víme, že investice do takovéto infrastruktury mají dlouhodobý charakter. A to, co mě schází v této zprávě, je eh, téma vnitroměstská nákladní doprava. To je něco, co bychom měli právě ve velkých aglomeracích určitě zmínit, protože ve špičkách se také transportuje zboží do centre měst je třeba tam zlepšit také infrastrukturu a mohli bychom z evropského rozpočtu vyžadovat, aby se zkoumala nová technická řešení pro distribuci zboží v centrech měst. Tady existují také zajímavé postupy a myslím si, že to by byla oblast, kde by se to určito, určitě vyplatilo použít evropské prostředky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci vyjádřit souhlas s mnoha kolegy, kteří vyjádřili své zklamání chováním komise. Dostali jsme slib, který byl pak opakován v průběhu dvou let a ten slib zněl vypracovat akční plán. Jenom protože členské státy mají nějaké výhrady, to přeci není žádná omluva. Já doufám, že komise přijme nějaké iniciativy eh, ve věci městské mobility v nadcházejících měsících. To je to minimum, co by mohli udělat. Všem, co bychom si přáli, je ucelený a logický akční plán, který bude zahrnovat všechno, co chtěla komise dělat v období 2009, 10, 11. To by pak přispělo k jasnosti diskuze, k náležitému porozumění našim politikám, proč přijímáme určité politiky. Takže já se omlouvám je mi líto, že komise eh, tuto věc nesplnila a je skvělé, že pan Savary měl tedy iniciativu vlastní. Všichni souhlasíme, že existuje tisíc a jeden důvod, proč je dobré hovořit o městské mobilitě na evropské úrovni. My nemusíme všichni souhlasit s tím, jaká přesně má být role Evropy. Musíme se postavit k subsidiaritě pragmaticky. Tohle přece není žádné ideologické téma. Měli bychom k tomu přistupovat se zdravým selským rozumem. Jak může Evropa zlepšit kvalitu života v tisících těchto tisících měst a zlepšit mobilitu? Já myslím, že Evropa může pomoci městem, městům. A pak bude na nich, aby se řídili doporučeními, které dostanou. Konec konců ve zprávě se tyto prvky zmiňují. Hraje to velký, velkou roli při výzkumu nových technologiích, které mohou být relevantní pro dopravu. To může Evropa pomoci. Komise by také mohla, mít, eh, mohla přicházet eh, s novými normami čisté dopravy. Mohli by vytvořit nástroj, který by umožňoval eh, výměnu názorů a zlepšení statistických informací, které jsou k dispozici a prvků, které můžeme použít ke srovnávání. Potřebujeme nějakou observatoř evropské mobility. Nechceme úplně novou agenturu a více byrokracie, ale měli bychom založit alespoň nějaký mini orgán s pár zaměstnanci, kteří by dávali všechny tyto informace dohromady a šířili je eh, mezi ostatními státy a aktéry a to způsobem, který je eh, uživatelsky vstřícný. Evropa může také sehrát svou roli při hledání nových financovacích mechanismů a úprav některých priorit, které vyplývají ze stávajících nástrojů. Naše investice by měly být líp, lépe přizpůsobeny potřebám městské mobility. V této oblasti je velký potenciál musíme ještě udělat hodně. Byla celá řada iniciativ, které pomohou všem plnit svou roli. Čili omezím se jen na toto, ale ještě jednou chci poděkovat a poblahopřát zpravodaji za všechnu práci a chci poděkovat také všem, kdo mu pomohli. Jistě můžeme vyslat nějaký pozitivní signál. Zajímalo by mě, co na to řekne komise. Doufám, že proběhne výměna názorů ohledně toho, co chce komise dělat, jak chce dokončit akční plán a jak se chce zhostit své odpovědnosti v této oblasti. Eh, eh, eh, Děkuji. Já chci také poblahopřát panu Savarimu. Myslím, že podal vynikající výkon a že už teď máme konsenzus mezi stínovými zpravodaji a ním. To je velice důležité pro nadcházející debaty a vyjednávání. Myslím si, že u toho tématu městské dopravy je také důležité eh, pamatovat na prostorové plánování eh, ve městech, jak budou vypadat města a v budoucnosti, jakou roli hrát, jakou dopravní infrastrukturu tam máme chtít. Tady musíme už se bavit o intermodalitě. To je velice důležité. Například, eh, abychom na eh, letiště mohli přijet eh, v metrem nebo nějakým rychlovlakem, abychom nebyli odkázáni, aniž bychom byli odkázáni tedy na automobil. Také nesmím zapomínat na to, že existuje výpočet externích nákladů od tedy vyplývajících z přetížených silnic, je to asi 1,5% HDP. A pane Savarine, vy jste tam také měl zohlednit otázku bezpečnosti městského provozu. Všichni účastníci musí mít prospěch z opatření zvyšující bezpečnost silničního provozu. Myslím si, že veřejná a městská doprava musí být eh, posílena například prostřednictvím inteligentních dopravních systémů. Nebo také prostřednictvím integrace různých eh, provozovatelů eh, dopravy v MHD. Inteligentní dopravní systémy tady můžou vést k lepšímu plánování nebo k němu přispět. A je důležité, aby eh, jeden účastník eh, si mohl naplánovat svoji cestu lépe, například tím, že eh, se bude moci spolehnout na dodržování jízdního řádu ze strany MHD. Potom jsme tady také měli směrnici o čistých vozidlech v MHD ta se neuplatňuje, myslím, eh, zatím dostatečně často. Místní úřady mají totiž možnost, například když kupují eh, autobusy pro MHD, ty eh, rozprostřít náklady na jejich pořízení na celou dobu jejich životnosti. To znamená eh, ne, uvažovat jenom s pořizovacími náklady, ale také s cenou eh, paliva a s cenou oxidu uhličitého, nebo respektive jeho emisí z těchto automobilů. Závěrem bych řekla, že eh, bychom měli eh, na základě této zprávy vyzvat k přeskoumání strukturálních fondů do budoucna. Myslím si, že eh, městská doprava by měla být prioritou. V roce 2010 budeme mít hodnocení v polovině období a mohli bychom to znovu tedy pojmout jinak a mohli bychom eh, členským státům dát eh, doporučení k tomu, jak lépe absolvovat eh, strukturální fondy. Pokud jde o městskou dopravu, tak ta by měla dostat prioritu na základě toho vyhodnocení. Děkuji. A nyní, pardon, máte slovo. Samozřejmě, je zřejmé, že životní eh, prostředí eh, je zatěžováno dopravou. Podívejte se, eh, v Porůří se všechny železnice pod, podsunuly pod automobily, pod silnice. V jiných městách je to ob, o, obráceně, mají tam pě, pěší zóny a automobily jsou odvedené. Takže Eh, náklady nejsou vždycky eh, v jednoznačným měřítkem nebo vodítkem při rozhodování. Řečník byl přerušen. Eh, informo che anche a Venezia abbiamo esclusi un po' prima anche della guerra, comunque <laughs> fa lo stesso. Takže to už jsme dělali něco takového před jak říkáte. Teď dám slovo komisi. Merci, monsieur le président. Děkuji pane předsedo. Jak ukázala naše diskuze, tak konsultace, které následovaly po zelené knize o městské mobilitě, také ukázaly, že existuje poměrně široká schoda mezi všemi zúčastněnými stranami, v tom smyslu, že Evropská unie může sehrát svou roli v oblasti mobility lidí, při zachování a respektu či principu subsidiarity. Mohu vám také říci, pokud je konzultace, že u příležitosti konference, která se momentálně koná, tak ty výsledky jsou již k dispozici na internetu, na internetových stránkách komise. Jak připomněl zpravodaj, smyslem zelené knihy bylo, pochopitelně, připravit půdu pro akční plán o městské, k městské mobilitě zatím není schválen. Ovšem, eh, místo přece Diany několikrát od té doby mohl potvrdit eh, svůj závazek v budoucnosti, a to v nejbližší možné budoucnosti, přijmout akční plán, který by byl ucelený a integrovaný. Tento akční plán je také v rámci pracovního, eh, na pracovním, je obsažen v pracovním eh, programu komise na další rok. Ale i tak bude komise pokračovat ve svých krocích, určitý počet akcí je, eh, bude nastartován již v průběhu tohoto roku. Minulý týden k té pozici ohledně Florencové zprávy o klimatických změnách komisa. komise připomněla znovu svůj závazek rozvíjet další kroky v oblasti městské mobility. Momentálně, jak jsem řekla, probíhá konference o mobilitě, kterou komise organizuje. Sejde se na ní 350 osob celé Evropy a budou diskutovat o komunitárních iniciativách eh, v oblasti například zelených zón, eh, veřejných trzích s ekologickými produkty, výzkum eh, různých možností dopravy. My jsme uspořádali tuto konferenci v rámci týdne o udržitelných energiích. A samozřejmě cílem je přijít s konkrétními opatřeními. Rozhodnutí Evropského parlamentu zhostit se iniciativy vlastním akčním plánem bez návrhu komise vysílá velmi významné politické poselství. Ukazuje, že evropští občané, jež parlament zastupuje, jsou si vědomi, že Evropská unie má svou roli a že čekají na to, aby tedy Unie nějakým způsobem zareagovala. Ten návrh zprávy pana Savaryho potvrzuje, že městská mobilita je nedílnou součástí a oprávněnou součástí společné dopravní politiky. Tato role je rovněž potvrzena v zelené knize o transevropských dopravních sítích, e, která byla přijata komisí a tato role bude také potvrzená ve sdělení, které představíme v červnu o budoucnosti, dlouhodobé budoucnosti dopravy. Zpráva, která se tu navrhuje, obsahuje výčet, který je velmi ambiciózní, výčet různých návrhů, které jsou dobře zacílené a které nepochybně mají svou přidanou hodnotu na evropské úrovni. Je tu velká názorová schoda s naší přípravnou prací akčního plánu a tento projekt, tento návrh zprávy představuje velmi užitečný přínos do naší interní diskuze při dokončování akčního plánu můžeme se inspirovat několika návrhy, které tato zpráva obsahuje a určitě tak učiníme. Naším základním omezením je dostupnost zdrojů, a to jak lidských, tak finančních. Velice vám děkuji. Oui, merci bien, Madame Utman. Děkuji, paní Otman za to, že jste nás ujistila o záměrech komise a že jste nás povzbudila, abychom pokračovali. Protože tady jsme v určitém jakémsi teď pohybu, recipročním ovlivňování a já doufám, že to nakonec vyústí v integrovaný akční plán komise co nejdřív, eh, možná tedy v následujícím období. Ještě chci říci, že beru na vědomí všechny poznámky kolegů. Panu Kramerovi bych rád řekl, že jestliže jsem do toho nedal 40% spolufinancování týkající se železnic, tak je proto, že jsem nechtěl mít příliš eh, donucovací přístup, když se na to podíváme právě s ohledem na subsidiaritu, ale my jsme se rozhodli, že budeme řešit tu městskou dopravu jako systém integrované dopravy, je velice těžké říct, jestli někde je potřeba udělat spíš železnici, jinde autobusové spojení, jinde pěší zónu. Já jsem se chtěl vyhnout takovému tomu preskriptivnímu přístupu, abychom nebyli obvinováni, že tady vlastně za města děláme jejich politiku městského plánování. Chtěl jsem se toho držet, protože mi přišlo, že jinak by se ta zpráva mohla setkat s velkým odporem a ten by mohl být dokonce legitimní, protože my nemůžeme nahradit eh, místní a municipální orgány. A, ale pak k tomu, co řekl pan Blokland Ano, já beru na vědomí, na vědomí co jste řekl, otázce veřejného zdraví. Já jsem měl za to, že máme zájem jednat samozřejmě i v klimatické oblasti, ale ne pouze v této oblasti. Ale pochopitelně, že je tu otázka zdraví a určitých nemocí, zejména plicních chorob, dýchacích cest. A pak je tu čtrnáctka. Proč je tu ta čtrnáctka? Ze dvou důvodů. Myslím, že to je nástroj, který eh, mnoho měst má určitou tendenci, nebo by bylo eh, pokušení uplatnit a eh, je potřeba dát případně místním orgánům, udělat si určitý přehled o tom, co některá města udělala. Londýn, Stockholm a další. Víte, že samozřejmě, že eh, platí že se platí nebo platí ty lístky třeba až do centra na železnici, ale eh, není tomu tak u těch eh, aut, takže to je svým způsobem nekonkurenceschopné, měli bychom to srovnat. Pak pokud jde o ty um, obyvatele, počty obyvatel, tady jde o to, abychom jaksi povzbudili uh, plánování ten, ten strop 250 tisíc, to je jedna možnost. Pak bychom mohli do toho samozřejmě zapojit i ty eh, organizační orgány, třeba ve Francii u aglomerací. Jsou to ty místní městské orgány, které mají kompetence eh, v oblasti dopravy ve městě. A pak samozřejmě se do, jsou v tom i departmány, které zase spravují tu dopravní síť na periferii, a to se týká hlavně železnic v těch příměstských oblastech. Paní Zomer, nebyla příznivě nakloněna tomuto textu. Samozřejmě, že bezpečnost a to je jedna z věcí, kterou musíme vnímat. Máme tady strukturu, která je velmi, řekl bych, soft. Ehm, máme spíš, pod, máme podporovat výměnu osvědčených postupů, Eh, pokud jde o rozpočet, tak já beru v potaz, že jsou tady určité náklady, ale ne, pochopitelně, že můžeme, můžeme to tady trochu řešit. Pokud jde o příspěvky do rozpočtu, tak je potřeba jít tímto směrem. Já doufám, že rozpočet 2013 až 2020 bude uspůsoben novým cílům Unie, Vím, že tady je určitý odpor, konzervatismus a udělat eh, spíše podobný rozpočet, jako, jaký jsme měli předtím, ale jestliže boj s klimatickými změnami a ochrana veřejného zdraví je opravdovou prioritou, tak eh, není možné mít ten přístup stejný, jako byl. Máme tu program Marco Polo, to je hm, program pobídek, můžeme mít nový program, třeba Čingis Khan. Že máme jezdit na koni, protože to je ekologické. Proč ne? A teď ještě na závěr, velmi stručně. Je skvělé, že budeme mít, eh, bylo by skvělé, kdybychom měli tedy ty výsledky zelené knihy, my jsme se na ně dívali e, s velkým zájmem, ale myslím, že jsme tam, eh, všechno bylo nám dodáno to, co tedy jsme do toho dali, ale myslím si, že pokud eh, i tak jsme rádi, že tedy veřejnost může v dnešní době se začít dívat na to, kdo reagoval. A ještě chci dál vyjádřit přání, aby náš základní strategický přístup který vedl k tomu hlasování, aby nakonec vyústil k nějakému ucelenému akčnímu plánu, který vzejde z komise. A já myslím, že ta, to období, které máme, pak bude vyžadovat, aby další komisaři vzali v potaz to, co bylo schváleno. My máme určitý vliv eh, samozřejmě na jmenování nových komisařů a určitě ho využijeme. Takže já teď myslím, abychom měli krátké období pro předkládání pozměňovacích návrhů do 18. čili týden. A pak bych si dovolil ještě konstatovat, že tedy pár tedy pozměňovacích návrhů můžeme rozdat, ehm, co tady jsou tedy stínovými zpravodaji a na základě toho, co tu dnes zaznělo a případně na základě některých připomínek expertů. Děkuji vám za pozornost a děkuji, že jste tak významným způsobem podpořili naší diskuzi. Visto che avete applaudito, adesso dovete lavorare. Děkuji. Teď musíme pracovat. Máme týden času na jednotlivé pozměňovací návrhy. 18. únor 2009 to je lhůta pro podání těchto návrhů, tak aby v březnu jsme mohli diskutovat o této zprávě na plenárce. Takže jděte a pracujte. OK. OK, OK.